Okay, colleagues, can I bring the meet... Takže kolegové, prosím, připravte se. Nejprve máte před sebou návrh pořadu jednání, já se vás ptám, jestli souhlasíte s tímto návrhem. Děkuji vám. Časy, které jsou tady uvedeny, jsou trošku nahodilé také kvůli hlasování zítra. Je možné, že zítra si uděláme nějakou přestávku, ale musíme každopádně počítat s tím, že se bude hlasovat o 200 pozměňovacích návrzích, možná, že jich tolik nakonec nebude, ale zítra určitě začneme v 9 ráno, tak jak je to tady naplánováno. Další bod je stanovisko o způsobech, jak dosáhnout snížení emisí CO2 z nových osobních eh, vozů. Podobný bod se týká i snižování emisí z nových lehkých užitkových vozidel. V obou případech je zpravodajkou paní Aider Garbazial Rubial a já jí tímto dávám slovo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být stručná a vysvětlit současnou situaci. Jak jste řekl, jsou to dvě stanoviska o emisích CO2 z osobních automobilů i z lehkých užitkových vozidel. U osobních automobilů tam bylo předloženo asi 80 pozměňovacích návrhů a o, u užitkových vozidel o něco méně. Když byla vedena první rozprava o těchto stanoviscích, tak už se v podstatě jasně ukázalo, že stanoviska jednotlivých frakcí jsou velmi rozdílná a v některých případech dokonce zcela protichudná. A těžko harmonizovatelná. V každém případě jsme pracovali s ostatními frakcemi a Minulý týden jsme měli schůzku stínových zpravodajů a tam jsme se snažili naše stanoviska zblížit. Minulý týden jsme usilovali o vytvoření kompromisních návrhů na základě toho, co předložili jednotlivé frakce. A v podstatě jsme se shodli na tom, že se objevily nové rozdíly a nová stanoviska v posledních dnech. Je to důležitá rozprava, jak jsem říkala. Naše stanoviska jsou velmi rozdílná. Zatím tedy ještě nemáme na 100% dohodnuté kompromisní pozměňovací návrhy. Já doufám, že dnes odpoledne budeme se zástupci jednotlivých eh, politických frakcí a stínových sprav, stínovými zpravodají pracovat, abychom dopilovali tyto, ne detaily, protože jsou to opravdu důležité věci, ale doufám, že zítra, až budeme hlasovat o těchto stanovicích, už dospějeme k nějaké dohodě. A říkám to, protože pokud dohody nedosáhneme, tak by to byla škoda, protože bychom eh, neměli příležitost změnit, i když pouze tedy prostřednictvím stanoviska výboru pro dopravu, protože, jak víte, je to příslušným výborem je e, průmysl a životní prostředí. Nicméně myslím si, že i doprava k tomu má co říci. Takže zbývá ještě dohodnout se na některých složitých bodech, jako například dlouhodobý cíl, zda tam tedy budeme mít nějaký dlouhodobý cíl, i když bude pouze orientační po roce 2020, 2025 a potom ty superkredity. Pokud jde o superkredity, tak já jsem předložila alternativní návrh k superkreditům. Myslela jsem si, že se to více blíží realitě a že by to mohlo více pomoci průmyslu dosáhnout nových cílů. A myslím si, že to také spravedlivější návrh, nebo alespoň to jsem si myslela, ale bohužel v tomto výboru jsou politické frakce, které s tím nesouhlasí a kompromis eh, vedl k tomu, že se tento původní návrh změnil. Takže, jak jsem říkala, ještě zde zbývá několik detailů, ne podružných, které se ještě pokusíme dofilovat. Já bych eh, všechny požádala, aby se pokusili dospět k dohodě, protože si myslím, že i když eh, máme různá stanoviska, měli bychom vydat eh, jasné stanovisko dopravního výboru. A ve výboru pro průmysl, stejně jako zde, měly jednotlivé frakce velmi protichůdné názory, ale tam se všem frakcím podařilo, když o něco ustoupili, že se dohodli na těch hlavních liních a předložili kompromisní návrhy, které podle mě je možno přenést sem do tohoto výboru. Takže doufám, že dnes odpoledne se dohodneme a zítra budeme moci hlasovat o společném stanovisku celého dopravního výboru. Děkuji. Thank you very much for the já vám děkuji za EPP, pan Florenc. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěl samozřejmě poděkovat paní zpravodajce. Celá to byla velmi příjemná spolupráce, i když jsme se nevždycky shodovali v názorech. Nicméně všichni jsme byli vedeni cílem, abychom potom eh, zvolili to správné pro životní prostředí a také pro automobily ale musíme být úsporní a efektivní, takže to můžu všechno zhrnout velmi rychle. Budu se zaměřovat na kompromisy. Kompromis 1, ten, eh, s tím souhlasíme, paní zpravodajko. U kompromisu 2, mm, tam nás toho trochu bolí břicho, protože tak, jak je to teď sformulováno v textu, s tím ještě souhlasit nemůžeme, ale je možné, že se podaří najít nějakou formulaci, o které bychom se potom mohli eh, bavit protože ta obě čísla by nemusela být považována za, neza, na, za závazná. Chci jenom vytyčit ten prostor, aby bylo úplně jasné, jak na tom jsme. Myslím si, by bylo špatně, kdybychom do toho tam eh, dali nějaké číslo 65, tak jak to chtějí někteří kolegové, ale musí to také být proveditelné. Někdo to musí prostě vypočítat, jestli to možné je. A proto bychom se možná měli vytočit nějaký koridor nebo nějaké rozpětí. A možná, že bychom ta obě čísla mohli ještě nějakým způsobem popsat. Ale to ještě uvidíme nakonec. Kompromisní návrh číslo 3. Ehm, s tím bychom souhlasit mohli, kdybychom za těch 2,5 gramu dali ještě, eh, připojili za rok, kompromis číslo 4, to je ten testovací cyklus, to akceptujeme, a kompromis číslo 5, ten se týká životního cyklu životnosti, ten také akceptujeme. A stejně to platí i pro ta lehká užitková eh, eh, vozidla, to teď nebudu všechno opakovat. Všichni asi víte, o co jde. Zítra Já jsem eh, viděl teď nedávno jednu studii, která říkala, že suroviny, zejména ty fosilní eh, paliva, ze kterých se vytváří palivo pro auta, těch tedy není tolik, eh, kolik se eh, ještě nedávno myslela, proto bychom měli usilovat o úspornější auta, to neplatí jenom pro nás, ale i pro naše děti a naše vnuky, pokud ještě ti budou chtít eh, řídit auty a proto bychom měli vycházet z této zásady, měli bychom být ambiciozní a pouze o, při ambiciozní vytváření legislativy získáme ještě lepší automobilový průmysl a to je náš cíl. Thank you, Mrs. Bilbao for the Aldi. Bilbao za Alde. Sí, gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Naše kolegyně, která je zodpovědná za tuto záležitost, bohužel nemůže být přítomná, takže mě požádala, abych zde prezentovala její názor. Pokud jde o ty rozdíly, pokud jde o homologaci a CO2. Emise CO2 jsou jiné, než se uvádí v papírech vozu. U toho návrhu, pokud jde o eh, osobní automobily, tam je větší flexibilita. Automobilový průmysl si vždy volí tu snadnější možnost, aby dosáhl nižší úrovně CO2. Druhý bod, pokud jde o cíl pro rok 2020. Paní Meissner si myslí, že paní Guardia Sabel navrhuje cíle pro rok 2020 mezi 65 a 75 CO2 u osobních automobilů a 100 až 115 u lehkých užitkových vozů. Komise chce mít také odloženy ty cíle z roku 2014 na rok 2020 a také vysvětluje, proč nemůže podpořit kompromisy, které se týkají roku 2025, tam by neměl být ani žádný konkrétní údaj, ani rozmezí, protože tím by se definovaly také způsoby, jak dosáhnout toho, tohoto cíle v roce 2020. Rok 2015 by se měl také více diskutovat. Pokud jde o cíle po roce 2015, má za to, že by se jako referenční bod měl vzít kompromis, který získal podporu v ITRE minulý týden. A pokud jde o superkredity, to je poslední bod, stejně jako ten předcházející bod o cílech pro roku 2020, by paní Meissner ráda navrhla jako adekvátnější kompromis, který byl odhlasován minulý týden ve výboru ITRE. To by bylo schéma, které by začalo v roce 2016, tam by se specifikovalo, že 2,5 gramy to je tedy eh, pro každý rok cíl. Děkuji. Mr. Taylor, the Greens. Pan Taylor, za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za to, že se snažila, ale obávám se, že v tom nebyla úplně eh, úspěšná. Na tom eh, zasedání stěných zpravodajů proběhla velmi razantní výměna názoru, ale obecně tam panovala vůle najít eh, nějakou eh, společnou půdu. Nicméně některé z těch takzvaných kompromisních návrhů eh, a moje jméno je u některých z nich uvedeno. Přičemž ale ten můj návrh byl úplným opakem toho, co se tam teď uvádí, takže bych byl rád, kdyby se moje jméno z některých z nich bylo zase staženo. Obecně ale řečeno, ve stejné době, kdy Volkswagen eh, uvedl do prodeje hybridní eh, auto se spotřebou jednoho litru, které eh, vydává emise 24 gramů, tak si myslím, že i automobilový průmysl nám určitě eh, nebude tvrdit, že nezvládne 120 u eh, užitkových vozidel a 90 u osobních, 95 eh, u osobních vozů. Takže takové výroky musíme brát se špetkou soli. Regulační orgány by měly pohánět pokrok, kdyby by měli pohánět pokrok a určovat směr a nejenom reflektovat ty nejkonzervativnější odhady toho, co je možné u automobilového průmyslu. Také musíme mít na paměti, kolegové, že výrobci aut mají rekordní zisky. Jejich tvrzení o tom, že jsou chudí a nemůžou si nic takového dovolit, Eh, neúplně odpovídá realitě. A my tedy podpoříme paní zpravodajku tam, kde to bude pro nás možné, ale já budu požadovat svoje stažení mého jména z těch takzvaných kompromisních návrhů. Děkuji, pane Tajlare, doufám, že to ta káva se k vám dostane dříve nebo později. Může někdo panu Taylorovi donést kávu a teď paní Rozbach za ECR. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. My souhlasíme s paní zpravodajkou, ty cíle jsou již proveditelné, jsou ambiciozní. My si myslíme, že emisní cíle by měly pouze sloužit účelu, což je plnění cílů do roku 2020 v oblasti snižování emisí. Proto si myslíme, že cíle do roku 2025 by měly být schvalovány až později. Co se týče testovacího cyklu, tady můžeme souhlasit s zavedením nového testovacího cyklu, protože to bude prospěšné pro konečné spotřebitele. Mělo by se nám podařit snížit to rozpětí mezi těmi odhadovanými hodnotami a skutečným provozem. Superkredity, tady si myslíme, že to ještě potřebuje pře... A to je eh, z mé strany všechno. Pan Kohlíček za GUE. Za slovo. Pane předsedo. Já si myslím, že snižování emisí CO2 nejjednodušším způsobem, eh, pokud nemáme dost zásadním způsobem zasahovat do tankovacích stanic a dalších věcí, je zlepšením těch podmínek, které můžeme jednoduše změnit. To znamená, to, o čem se zpráva nezmiňuje, to jsou méně náročné energetické převody, to je menší valivý odpor pneumatik a to je také styl jízdy, protože se stejným vozidlem mohu snížit emise až o 20 jenom tím, že jedu plynule a nehraju si na závodníka. Eh, samozřejmě, eh, pokud se týče těch konkrétních cílů, které tady máme, eh, tak strašně moc záleží také na technickém stavu vozidla, protože některá vozidla v zemích, eh, jak člověk projíždí, i po zemích Evropské unie, zejména třeba ve Francii, ale i v jiných zemích, eh, jsou v takovém stavu, že se člověk bojí, že z nich něco vypadne. Nemyslím tím zrovna řidič, ale kusy vozidla přímo. A když eh, potom vidíte, co z toho vozidla jaksi se sype, tak Můžeme tady vytvářet jakékoliv směrnice a můžeme se bavit o tom, že specifické emise CO2 budou 95 nebo 70 plus A krát M minus M0, ale tohle je třeba odstranit při technických kontrolách, tohle je třeba, aby eh, hlídali eh, samozřejmě ti, kteří k tomu jsou k tomu pověřeni, to znamená dopravní policie, protože tam je základ. A Eh, pokud eh, chceme skutečně radikálně snížit emise, tak hybridní vozidla jsou jedním směrem, který od nás nevyžaduje žádná nová velká zařízení. Druhým směrem, který ovšem je investičně náročný a který zatím je v určitých rozpacích, to jsou elektrické pohony. Tam rychlodobíjení a další věci jsou známé. A třetím směrem, o kterém se teď moc nemluví, tak to jsou vodíkové články a tam právě v té nejbližší sedmiletce by mělo být výrazně investováno. To ovšem není záležitost této zprávy, to je záležitost toho, jak otevřeme to okno eh, v tom dalším, v tom nástupnickém programu sedmého rámcového programu. Takže já souhlasím s tím, že tahle ta zpráva je důležitá, Eh, problém ještě jeden vidím. Eh, my tady řešíme emise CO2 u lehkých nákladních vozidel, ale nemáme vůbec žádným způsobem podchyceno, jaké jsou pracovní podmínky těch profesionálních řidičů u těch vozidel. Tam vidím velkou mezeru, ale to se netýká této zprávy, to je na diskuzi poněkud eh, k jiné příležitosti. Takže podporuji tu zprávu, a chtěl bych být eh, jenom velmi opatrný při přijímání těch kompromisních pozměňovacích návrhů, jak to tady říkal kolega, protože některé opravdu nemusí být kompromisy a mohou nás odvádět poněkud dále od našich cílů. Mr. Grosch. Děkuji, pan Grosch. Děkuji, pane předsedo. Tak já chci poděkovat um, ehm, pravodaji stínovým zpravodajům. Um, to, ačkoliv jsme v rámci celé dopravní politiky, jsme se i eh, široce zabývali tady s odpovědným výborem, redukce CO2 musí být základní prioritou pro nás. Uh, Samozřejmě mm, cesty mohou být různé. Také z minulosti jsme se poučili, že když stavíme pouze na e, dobré vůli, tak se k cíli nedostaneme. Takže e, by se to tady mělo říci e, jasně. Samozřejmě pro nás a pro mnohé kolegy ta skutečnost, že jsme konfrontováni s nejrůznějšími informacemi, kdy ta technika, ku někteří popisují určitou technologii jako nemožnou, jiní za možnou s rozumnou legislativou. Eh, to, tam možná musíme hledat cesty. Jako EPP jsme eh, přesně na té linii, jak to vysvětlil Karl Heinz Florenz. Co se týče spotřebitele, tak eh, spotřebitel by měl být správně informován a mm, o výsledcích testů a podmínky testů by měly eh, být jasnou informací pro spotřebitele. To, co se děje teď, eh, tak ta situace není odpovídající. A v naší povinnosti je zajistit správné informování spotřebitelů. Také se domnívám, a, a to, to já jsem já jsem ze země, kde eh, byly mm, seškrtány určité pobídky a musíme mm, ale se orientovat spíše dlouhodobě a eh, ty pobídky jsou lepší než sankce. Co se týče těch hodnot po roce 2020, tak máme eh, různé názory. Někteří říkají, že musíme tam dát nějaká čísla, jiní říkají, že v rok 2016 bude správná chvíle. Jako parlament PP bych chtěl říci, že ten průmysl musí vědět, že po roce 2020 se budou muset dále snažit. Jestli čísla ano nebo ne, to je jiná otázka, ale ta linie musí být jasná. V neposlední řadě v zemích jako Francie, Belgie, Německo, kde automobilový průmysl představuje hospodářskou hodnotu. A já doufám, že to, co tady um, e, děláme, bude mm, jaksi sladitelné s budoucností pracovními místy a tak dále. A E, vyšleme se signál, že nejenom v dopravě, ale i v jiných oblastech budou podobně závazné cíle, protože i jinde se dají e, šetřit emise CO2. Nechci jmenovat další příklady, ale to, co už jsme dosáhli, chceme dosáhnout, e, kdyby to bylo ve všech oblastech, tak EU by tom, na tom bylo ještě lépe, než je tomu teď. Jsme připraveni k diskusi o různých kompromisech, jak značil stínový zpravodaj a doufám, že se tady v to, výboru pro dopravu vytvoří jasné stanovisko. Děkuji. Pan eh, Roy. Děkuji. Um, co se týče jaksi Eh, toho, aby se slovo stalo činem, tak se podíváme na mm, přístup není zpravodaj. Myslím, že to je velice rozumný přístup a, myslím, a doufám, že vyšleme jasný signál se širokou podporou řadě návrhů, které vypracovala. I které tomu tak například nebylo. Já souhlasím k um, těm zkušebním postupům, postupům testu, které musí být přizpůsobeny, aby byly v souladu s očekáváním. A vidím, že se tady, že tady probíhá probíhají práce na nových postupech. Musíme vyčkat, než budou ty nové postupy úplně hotové, než dáme, vyšleme signály průmyslu, co se týče dlouhodobých cílů. Spravodajka přišla s pozitivním návrhem, nestanoví přesné cíle, ale určitou škálu v rámci, jaké by automobilový průmysl měl fungovat. A to nám jaksi udává směr, kterým, by měli, kterými bychom měli jít z dlouhodobého hlediska. Musíme říct si automobilovém průmyslu, jaké přibližně ty cíle budou vypadat. Až bude ten nový testovací cyklus. Já bych eh, požádal o další zvážení tohoto s um, cílem dosáhnout nějakého kompromisu. My podporujeme přístup zpravodajky a doufáme, že nalezneme širokou většinu nějaké střední, pro nějakou střední cestu. Víme, že zelení a ani EPP nejsou vždy pro, ale musíme najít něco rozumného, co se bude blížit těm návrhům, které tady máme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajce za její práci. Jen taková vsuvka. Je také členkou rozpočtového výboru, takže ona je zvyklá na to, že když se tam objevují čísla, tak je to vždycky složité když se tam začne hovořit o letech nebo o gramech nebo o jiných číslech, tak je to vždycky trošku složitější. Já souhlasím s tím, co říkal náš koordinátor Matthew Groše, že musíme nalézt rovnováhu mezi různými přístupy, které jsou všechny samozřejmě pochopitelné. Jen dva body z mé strany. Já si myslím, že 31. prosince 2014 jako limit, kdy by se měly ukončit studie a specifikovat další cíle, to je nerealistické. Není možné, aby do konce příštího roku komise zároveň měla k dispozici všechny informace a také studie, aby mohla stanovit cíle pro rok 2020. Já si myslím, že bychom měli dát více času, jinak to určitě nepůjde. A druhá poznámka. Je zde paradox mezi těmi, kdo hodně horují za vysoké cíle, pokud jde o snižování emisí CO2, ale zároveň nechtějí pozbuzovat průmysl k tomu, aby v tomto směru vyvíjel úsilí. Já si myslím, že by bylo dobré, aby ty superkredity byly spíše navýšeny než sníženy, pokud chceme elektromobily nebo na články. A když se to najednou omezí, tak už tam vůbec není žádná pobídka pro průmysl, aby se tímto směrem dále ubíral. Takže není možné šlehat koně zároveň byčem a, a zároveň ho brzdit. Takže Prostě to nejde. Pokud chceme stimulovat, tak musíme stimulovat, musíme jim dát nějakou pobídku a to je věc, kterou bychom měli mít na paměti. Je třeba zajistit eh, superkredity, které budou eh, přizpůsobené, protože 20 tisíc vozů to je opravdu k ničemu, takže pokud chceme hájit elektromobily, musíme hájit také superkredity. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, než dám slovo komise, chci přivítat delegaci z nadace Frederik Ibak z Německa. Vítejte na e, našem výboru. Doufejme, že to pro vás bude zajímavé. Za komisi paní Galibievská. Já chci rychle reagovat na tři hlavní aspekty, které se tady projednávaly. Cíle 2020, zkušební cyklus a nakonec kredity. Eh, cíle po roce 2020 je jasné, že průmysl potřebuje jistotu plánování. A proto komise plánuje příští revize co nejrychleji. My jsme navrhli 2014. Některé studie přípravy této revize již probíhají, jiné jsou plánovány, takže to je proveditelné stojí za eh, připomenutí ty výhody tohoto těchto pevně stanovených cílů. V předchozím spolurozhodování na tomto tématu vedlo k 3% snížení emisí ročně. Co se týče zkušebního testovacího cyklu, jistě potřebitel si zajistí přesnější informace. Postup 2014 mm, a 2017 bude znamenat přesnější informace o emisích. Evropský parlament a všichni zainteresovaní toto již nějakou dobu požadují. Takže náš názor je, že to potřebujeme co nejrychleji. Co se týče těch super eh, kreditů, vidíme, že je problém najít eh, pobídky pro zavádění těchto vozidel, aniž bychom ohrozili ty cíle. A návrh, který, návrhy, které byly v podaných pozměňovacích návrzích neměly nějaké data ukončení, limity, Prahy a tak dále. Takže mm, po využívání v dlouhodobém hlediska po roce 2020, to, což škodí dosahování toho cílu. My jsme toto vysvětlili v dokumentu komise, který byl distribuován na toto téma, což doufám bude sloužit jako podklad pro vaši diskusi. Děkuji. Děkuji zpravodaj, zpravodajka. Ano, děkuji. Jak jste slyšeli i z této debaty, jak jsem říkala na začátku, jsou zde opravdu velmi odlišná stanoviska. Mohli bychom říci, že je zde tolik různých stanovisek, kolik má náš dopravní výbor členů. Body, které vyvolávají největší debatu, jak už jsem říkala, se týkají superkreditu, cíle po roce 2020 a také zde zazněla otázka homologace emisí a toho, jak dosáhnout hodnoty, která by se více blížila realitě, to jsem nezdůraznila ve svém prvním vystoupení, protože na tom už jsme se v podstatě dohodli a máme nějaké pozměňovací návrhy a jeden kompromisní návrh, které se týkají tohoto aspektu. Pokud je o cíle po roce 2025, já si myslím, že obě dvě stanoviska jsou obhájitelná. A ta dvě stanoviska, která jsme tady slyšeli, jsou založena na určité logice. To stanovisko, které jsem předložila já ve svém eh, pozměňovacím návrhu, usilovalo o to, abychom dosáhli nějakého jednotného názoru, protože zatím jsou velké pochybnosti nebo nejistota o tom, jak se bude vyvíjet technologie, pokud jde o snižování emisí CO2, pracuje se na novém testovacím cyklu, ale je také pravda, že pokud nezačneme pracovat už teď eh, směrem k tomu, abychom dosáhli nových cílů pro rok 2025, Možná přijdeme až příliš pozdě, protože automobilový průmysl, a myslím si, že to vědí všichni, členové tohoto výboru, potřebuje alespoň sedm let, aby přizpůsobila výrobu automobilů, osobních automobilů a deset let, pokud jde o lehké užitkové vozy. Takže pokud ještě odložíme přijetí cílů pro rok 2005, tak nám plným právem zástupci automobilového průmyslu řeknou, že nemají čas na to, aby uspůsobili technologie k dosažení nových cílů. Nicméně chápu, že nemůžeme uvést konkrétní čísla, proto já jsem navrhovala to rozpětí, které by více méně na základě všech těch čísel, která máme, stanovila, že to bude mezi 65 a 75 gramy a proto mně připadá důležité, abychom my jako parlament eh, jen ukázali ten směr, Řekli bychom, že máme závazek snižovat emise CO2 a zároveň bychom ukázali průmyslu cestu, kterou by měl jít. Pan Florenc v tomto smyslu předložil návrh, my ho ještě posoudíme spolu s ostatními frakcemi, ale možná by to bylo dobré, protože samozřejmě cílem je ukázat cestu, kam chceme jít, cíl, ke kterému chceme dospět více méně. Takže pokud se shodneme na tom, že toto je otevřený cíl a že to jsou nezávazná čísla, tak eh, možná by to byl důležitý krok. Problém je, že pokud eh, všichni budeme trvat na svých pozicích, eh, u kterých jsme začali, a já samozřejmě chápu, že se jedná o pozice frakcí, ale potom ničeho nedosáhneme. Musíme vyvinout úsilí, abychom se zblížili, protože pokud dospějeme k dohodě, tak to bude vždycky lepší, než když se vůbec nedohodneme a zůstane nám návrh komise tak, jak v současné době je. A to tež platí pro superkredity. Samozřejmě je dobré pomáhat průmyslu, dávat jim prémii nebo ty pobídky, aby dále prováděli výzkum a vývoj a aby prodávali elektromobily nebo hybridní vozy. Proto si myslím, že u superkreditu bychom se mohli nějak dohodnout. Mohli bychom tam říci, že strop bude 2,5 eh, gramů na rok. To je možná věc, na které bychom se mohli dohodnout. A a budeme tam mít data, kdy začínají nebo kdy končí ty superkredity a na tom bychom mohli začít dnes odpoledne pracovat a uvidíme, zda se do zítřka nějak dohodneme panu Taylorovi, pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy a že je tam vaše jméno zahrnuto mezi ty kompromisní návrhy, i když eh, s tím nesouhlasíte. No, ty pozměňovací návrhy, které já jsem zařadila mezi kompromisní pozměňovací návrhy, to neznamená, že všechno je obsaženo v kompromisním návrhu, jenomže to odkazuje na ten odstavec, takže někdy tam byly začleněny návrhy frakce zelených a někdy ne. Jde jenom o to, abychom všichni viděli, na jakou část textu kompromisní návrhy odkazují. A pak jsem tam měla ještě jednu věc pro pana Riketa, pokud jde o toho 31. prosince 2014, v jednom z kompromisních návrhů jsme to odložili do roku 2015, protože i my si myslíme, že prosinec 2014, i když komise sama tvrdí, že je to možné, nám to připadá příliš krátké období, takže jsme to odložili do roku 2015. Jsou to návrhy 2017, 2018, ale jak jsem říkala na začátku, já si myslím, že to už by bylo příliš pozdě, kdyby to už bylo v letech 2017, 2018. Především by to bylo pozdě pro průmysl a to jsou právě ti hlavní aktéři, kteří musí se podílet na dosahování těchto cílů. A samozřejmě ještě chci zopakovat, že jsem připravena dále jednat s ostatními frakcemi a uvidíme, jestli do zítřka se dohodneme na jasném stanovisku dopravního výboru. Děkuji. Děkuji. Hlasování bude zítra a jen pro vaše informace hlasování na výboru pro životní prostředí bude 24. a 25. dubna a to jsou pro osobní vozy a dále 6. května u e, těch užitkových vozů. Další bod našeho programu je prosazování Evropské strategie pro dobrání technologie pro budoucí evropskou zřejmou mobilitu. A zpravodajem je pan Kramer. Thanks a lot. Děkuji. Toto je návrh komise, na který my teď eh, jako parlament reagujeme. Návrh komise byl obsažen ve sdělení eh, výzkum a inovace, budoucí eh, mobilita v Evropě, souvisí to s dopravními technologiemi. Nejprve bych chtěl poděkovat srdečně stínovým zpravodajům, protože <clears throat> jsme měli produktivní diskuzi. Některé z těch argumentů potom ovlivnily i podobu tohoto stanoviska. <clears throat> Zprávu jsem rozdělil do tří velkých eh, částí. Nejprve jsou to obecné zásady, potom opatření a potom obecná opatření a potom zvláštní opatření. Nicméně i zpráva eh, komise je kvalitní, ale jak eh, víme, všechno jde zlepšit. A my věříme v parlamentu v to, že všechno lze vylepšit, takže uvidíme, jestli se nám to podařilo. Nejprve k té první části obecné zásady. Například se tady říká, že v tom posuzování bychom neměli eh, zvažovat jenom nějaký výsek časový, ale dívat se na životní cyklus, protože například u té elektromobily to víme, že ten, kdo jezdí elektromobilem, nevydává žádné emise, ale jestli v tom, eh, ten dopad celého toho životního cyklu je lepší než normálně o to, to ještě není jasné to a proto by to mělo prostudovat. <clears throat> Je potřeba Eh, tedy zvažovat eh, věci jako celek. Také technologická neutralita. Tady jsme se shodli, že je důležitá věc. Víme, že jde o výzkum a inovace. Kdybychom všechno stanovali dopředu, protože to víme nejlépe, tak by to nemělo eh, žádný smysl. Proto technologická neutralita je dobrá zásada. A dále víme, že nechceme jenom eh, se postarat o to, aby ty velké koncerny si s tím dobře poradili, ale i malé a středně velké podniky. To je dobře pro ekonomiku, ale také je to dobře pro inovace, protože spousta inovací pochází právě eh, z menších podniků. Já si vzpomínám na první solární panely a eh, první větrné elektrárny, to všechno pocházelo z takových mini dílniček, které nevypadaly moc profesionálně a od 100 let později je z toho fungující eh, průmysl. Nějaký velký koncern by se do toho na začátku někdy nepustil, takže to musíme mít na paměti, že ty malé firmy jsou eh, generátory invest, eh, inovací. Třetí nebo mm, další důležité téma v rámci obecných opatření je jasné, že inovace jsou důležité, ale technicky to jenom nevyřešíme, tu budoucí mobilitu. Musíme také změnit náš životní eh, styl, aby se každý eh, uvědomil, eh, že by měl přizpůsobit své potřeby. Také musíme hovořit o dopravě od dveří ke dveřím. Například ve Švýcarsku na železnicích to dělají výborně. Tam tehdy zdůvodnili výstavbu vysokorychlostní tratě tím, že to bude mít obrovský dopad na 70 Ehm, pasažérů, protože v Německu se například eh, to takto nezohledňuje a já si myslím, že to je správný směr. Efektivnost tedy celého, celé sítě dopravní. <clears throat> Minimální mzda, ta existuje eh, ve více než 20 členských státech. U nás doma ještě pořád ne, ale doufám, že po těch eh, příštích volbách se to podaří prosadit. Využívání přírodních eh, sil, vítr, slunce, mořské vlny a tak dále. Kdyby eh, znovu se na těch velkých lodích začíná experimentovat eh, s plachtami, aby se ušetřily náklady, aby se ušetřilo na palivech, to všechno jsou pozitivní věci a mělo by to také být zohledněno. A další bod, to jsou ta zvláštní opatření, samozřejmě ježdění na kole a e, chození pěšky, to teď zmiňuji ne proto, že e, rád jezdím na kole, ale cituji tady jednoho konzervativního ministra dopravy z Bavorska, který normálně vidí svět jenom z, e, skrze okno vozu. A ten říká, že většina cest, která se podnikají autem, je kratší než 6 kilometrů a myslím si, že v Evropě to je takto podobně, když si člověk uvědomí, že je tady spousta krátkých vzdáleností. Eh, Kodan je výborný příklad, tam eh, neustále eh, stoupá objem dopravy na kole. Amsterdam také je na tom je dobře a tímto směrem bychom se měli vydat. Myslím, že v parlamentu jsme, nebo tento parlament je také jediný, který má nádraží na svém vlastním pozemku nebo komplexu. A kdybychom měli ještě přímé propojení eh, s, s letištěm, o tom se tady mluví dlouho, ale ještě pořád se to nepodařilo, tak bychom si mohli ještě ušetřit eh, cestu na nádraží, tak bychom zase mohli ušetřit eh, jednak čas a tak energie. Potom jde také o odstranění bariér, také to zavádění eh, eh, rychlostních limitů, kdyby se to eh, ve městech snížilo na 30 km, tak se sníží spotřeba paliv, sníží se počet zranění a nehod a tak dále. Uh, už před 30 lety se o tom mluvilo, že ve většině evropských městech to bude zavedeno 30 km rychlost, ale pořád ještě to není. A na závěr bych chtěl poděkovat ostatním zpravodajům, protože řada z věcí, s těmi stínovými zpravodajům, protože eh, řada těch věcí, které se tady objevují, pocházejí z, eh, od nich, co se týká těch systémů ATM, to se týká eh, jízdenek a dalších těch malých a středních podniků jsou všechno věci, které jsem přijal od nich a teď se těším na vaše připomínky. Děkuji, pane Kramere. Pan Bach za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jménem pana Pirkra, který tady dnes být nemohl, eh, přečíst jeho stanovisko. Čistší, efektivnější eh, doprava, to eh, jsou klíčové pojmy z Bílé knihy o dopravě v důsledku klimatických změn a narůstající objemu dopravy je potřeba hledat inovativní koncepty, na jedné straně je potřeba bojovat proti negativním dopadům dopravy na člověka, na životní prostředí a na druhé straně by nemělo docházet k omezení osobní mobility nebo hospodářské výkonnosti. Potenciál inovací v dopravní oblasti je obrovský a proto by měl být eh, střediskem našeho zájmu. Evropská strategie pro dopravní mobilitu by měla mít za cíl kompletní intermodální systém přepravy zboží a dopravy eh, cestujících. Je potřeba zohlednit několik eh, priorit. Eh, městská mobilita 80 Evropanů bude v brzké době bydlet ve velkých městech a tady stojí Evropa před velkými výzvami. Nové technologie musí k tomu přispět k řešení. Potom jde o hlukové emise, to by také mělo být zohledňováno vývojem nových technologií, to by mělo hrát eh, výraznější roli. Tím se také vytvoří větší akceptance strany občanů pro nové technologie. Třetí bod, <clears throat> alternativní pohonné systémy a nové komunikační technologie jako jádro nové generace čistších eh, vozů Jde o to, jak optimálně řídit dopravní toky, protože tím eh, dochází k úsporám paliv a času, také potřeba se zaměřit na eh, například nové parkovací systémy, které by komunikovaly. To by bylo obrovskou výhodou pro uživatele vozu, ale také pro eh, dopravní podniky. protože eh, časově náročné hledání parkovacích míst eh, není dobré pro <clears throat> dopravu. Takže jde o to, abychom měli inteligentní systémy pro řízení mobility. Šestý bod je efektivní logistické řetězce pro soukromé podniky. I to by mohlo eh, přispět k ziskovosti. Tady je potřeba zase eh, vytvořit systém, který by lépe sledoval a distribuoval dopravní toky. Dále jsou to takzvané, je to takzvaná neutralita technologií. Musíme umožnit rozvíjení potenciálu v různých oblastech a zabránit tomu, aby došlo k omezování těch možností. Takže to musí být základní princip, aby tak nedocházelo k vytváření nových překážek na vnitřním trhu. A teď k výsledkům výzkumu. Ty eh, výsledky by měly být více využívány a promítat se do nových eh, řešení. A další eh, velmi důležitý bod související s technologickou neutralitou podpora malých a středních podniků a potom podpora platebních a rezervačních systémů. A ještě eh, můj kolega děkuje všem s těmi zpravodajům za spolupráci. Děkuji. Dě- děkuji. Děkuji zpravodaji za odměnou práci. Já zastupuji pana Liberackého za naší frakci. Je pravda, že naše názory se odrážejí v názorech pana Kramera, co se týče stimulace malých středních podniků, mm, chybějící eh, mm, komunikace přes hranice a tak dále. Možná ale více by se mohlo říci o stavci 9, o společenském rozměru. Pan Neberecky také podporuje um, stanovení týkající se emisí hluku, především co se týče železnic. Naším cílem by mělo být udělat něco s Um, satelitní navigací systémy by se měly dále rozvíjet. Já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, jak zlepšit pohodlí cestujících pomocí nových technologií. Mm, co se týče mm, veřejňování dostupných údajů, tak aby malé a střední podniky uh, dostávali včas potřebné informace. Také by bylo dobré umožnit eh, dopravu z jednoho místa na druhé a malé a střední podniky musí být schopny spočítat také, kolik CO2 eh, vytvářejí obyvatelé by si měli být vědomi e, možností mobility, tak aby volili ty nejudržitelnější způsoby dopravy. Měli bychom se více zaměřit na výkonnější mobilitu ve městech. Tady naprosto souhlasím se zpravodajem. Měli bychom se v každém případě um, snažit um, pracovat této věci. Často souvisí problémy v dopravě ve městech s hledáním parkovacích míst. Tady by se to dalo lépe zorganizovat a e, snížit množství provozu. E, například car sharing, to je možnost, kde jsou potřeba inteligentní informační systémy. Mohu konstatovat, že tento dokument je dobrý základ pro další práci. Uděláme uh, dáme další návrhy, ale v podstatě jdeme stejným směrem, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodaj za jeho úsilí, protože od našeho prvního setkání vidíme, že opravdu začlenil do textu myšlenky, které tam byly prezentovány. Rada bych řekla, že v obecných rysech mě tam třeba chybí odkaz na to, že chceme vytvořit evropský systém, evropský dopravní systém, který bude životaschopný a konkurenceschopný. Myslím si, že je důležité říci, jakých cílů chceme dosáhnout. A to vše na základě inovace, výzkumu a koordinace jednotlivých aktérů. Abychom skutečně dosáhli vůdčí pozice, abychom měli čistou dopravu, která bude udržitelná z hlediska životního prostředí, ale která bude také vytvářet nová pracovní místa, především v malých a středních podnicích, ale také v podnicích sociální inovace. To jsou právě podniky, které mohou v období hospodářské krize přijít s novými modely hospodářského růstu. Obecně musím také říci, že mě zde chybí odkaz na průmysl, na výrobní průmysl, protože vyvíjí se tady inovace, výzkum, koordinace a pokud chceme, aby doprava byla konkurenceschopná, tak zde nesmíme zapomenout na výrobní průmysl, to je velmi důležité. A je to důležité dnes a doufejme, že to tak bude i v budoucnu. Myslíme si, že malým a středním podnikům musíme přispět, finančně přispět, ehm, musíme jim zlehčit podmínky, aby tam tedy byla omezená byrokracie a jsou zde tři věci, které musíme rozvinout. To je vzájemné propojení, interoperabilita a intermodalita. To jsou tři otázky, které jdou ruku v ruce s inovací a výzkumem. A to nám právě pomůže v evropské dopravě dosáhnout větší efektivity, větší propojenosti, větší integrace Bude to samozřejmě vyžadovat investice v členských státech i z Evropské unie. V tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. Ale pokud je o hluk, tak tam souhlasíme, že musíme usilovat o to, aby doprava byla méně hlučná, aby tedy méně obtěžovala, ale musím znovu opakovat, že doporučení od ONSE nám jasně ukazují, že na to také musíme dát pozor, protože lidé z ONCE, což je Španělská asociace nevidomých a slabozrakých, nás upozornili na to, že nějaký hluk tam být musí, protože tito lidé spolehají pouze na sluch, takže si myslím, že pokud jde o hlučnost vozidel, tak tam ještě budeme muset diskutovat a doufám, že na základě těchto obecných principů se nám podaří vypracovat zprávu, která musí mít za cíl dosáhnout vůdčí pozice v dopravě. Děkuji. Thank you, Mrs. Rosbach. Děkuji, paní Rosbach. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit jménem Sila, který se omlouvá, že tady není. Um, výzkum a vývoj je nutný pro vývoj nových technologií, které budou čelit eh, ekologickým výzvám v dopravě, také je nutné změnit chování lidí, jak už řekli další, a zlepšit povědomí. Jinak ehm, zlepšování dopravní infrastruktury a více eh, uzlových modelů nebudou dobře fungovat, pokud lidé nebudou ochotně změnit své chování. My podporujeme technologickou neutralitu, protože evropské politiky by měly být neutrální vůči jednotlivým technologiím. Také, mm, zle také souhlasí se spravodajem, že výzkum a vývoj malých a středních podniků by měl mít podporu pomocí snadnějšího přístupu k evropským fondům a snížení administrativy. Pan Sile také souhlasí, že integrované informační um, systémy, pl- platební um, vydávání lístků by se měly vyvíjet, to už bylo řečeno vícekrát. Často nedostatek dobrého plánování a rezervačních eh, no, prostředků k rezervaci, na rezervaci mohou zabránit lidem využívat veřejnou dopravu, pokud to, především pokud to vyžaduje um, Eh, spojení autobusové i vlakové. Mm, Zile se těší na to, že to bude moci projednat se zpravodajem a stínovými spravodaji v blízké budoucnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Kohlíček. Já bych viděl v té zprávě několik drobností, které se dají doplnit a které eh, samozřejmě Eh, zpravodaj eh, vzhledem k tomu, že má rychlokurs eh, místo vysoké školy v daném oboru, tak mohl přehlédnout, ale to je normální. Já bych ho pozval třeba do mého města a docela bych si s ním zajezdil na kole v terénu, kde je převýšení 12% a více. Já tam jezdím. Tak to je jenom poznámka na okraj. Důležité je z té zprávy v paragrafu 9, to je sociální podmínky těch pracovníků, kteří pracují. Eh, já jsem to, se tady o tom zmiňoval už u minulé zprávy, zejména u těch malých kamionů, tam je to naprosto necháno eh, divokému vývoji a ta kontrola je tam prakticky nulová. Eh, pokud se týče rychlosti, samozřejmě rychlost do značné míry může ovlivnit nehodovost, ale je to jenom v určitých mezích. Pokud pojedu příliš pomalu, stávám se překážkou pro ostatní. Co mi chybí ve zprávě, to je pravidelné školení řidičů, protože každý, kdo si sedne eh, za volant auta, každý, kdo si sedne do letadla, každý, kdo si sedne do lodi, tak se stává stejným řidičem jako profesionální řidiči a může způsobit nehodu. A právě malé proškolení řidičů, kteří mají řidičák od 18 let, já osobně ho takhle mám, ale už mi 18 není. Tím nechci, aby mě každý 14 dní někdo eh, otravoval s doškolením, ale myslím si, že tam je největší problém u snižování smrtelných nehod. Přednost veřejné dopravy. Tady nevidím přednost veřejné dopravy, protože to je klíčová záležitost eh, ve městech a ve větších aglomeracích. A ta přednost by měla jít tak daleko, že by tam měly být vyhrazeny Eh, speciální pruhy pro veřejnou dopravu, tak jako se to stává v mimořádných situacích, jako jsme to viděli třeba v Praze po povodní, když nám bylo zatopené metro. Eh, snížení hlukové zátěže je jistě velmi důležité, ale to tady zmiňovali ostatní. Mně tady chybí recyklovatelnost dopravních prostředků, protože některé části dopravních prostředků, doporučuji vám, jděte se podívat, jakým způsobem se dekomponují například automobily, protože tam je velký objem eh, těch prací, jakým způsobem se recyklují ty materiály z těch dopravních prostředků. Obrovským problémem je to zvláště u lodí, u těch největších lodí. Proto také eh, jsme se několikrát už tady zmiňovali o tom, že ty lodě jsou exportovány do rozvojových krajin a tam se ta špinavá práce dělá místo toho, aby jsme tady vyvinuli metody, jak je likvidovat. V paragrafu 19 se vyzývá komise eh, k dalšímu omezování vlivu emisí z letecké dopravy. Já si ale nemyslím, že e, oxidy dusíku e, jsou jenom záležitost letecké dopravy. Naopak, nejvíc oxidu dusíku vzniká všude tam, kde jsou vysokoteplotní spalovací procesy, to znamená už při teplotách po tisíc stupňů. A to jsou zejména právě ty spalovací motory, o kterých se bavíme u snížení emisí CO2, ale když se podíváte na emise dusíku, tak velmi pečlivě sledují ty maxima těch emisí dusíku, hlavní tahy silnic. Takže to je záležitost, kterou bych tam rád viděl doplnit. Závěr, ta zpráva je velmi potřebná. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom dali podnět, zejména malým středním podnikům, aby měli přístup k dalšímu rozvoji výzkumu. A je třeba nezanedbat žádný z těch nadějných směrů, které nám tady kynou. Bylo hezky vidět v té minulé zprávě, v té diskuzi, že vlastně nemáme dlouhodobější perspektivu a že ji hledáme. Děkuji zpravodajovi, protože ta zpráva je opravdu podnětná. Děkuji. Děkuji za komisi, pan Anidy. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vašemu výboru a zpravodaji panu Kramerovi a stínovým zpravodajům za tento návrh zprávy. Když jsem si vyslechl vaše rozpravu a také přečetl zprávu, tak musím říct, že máme v podstatě čtyři důležité věci, které bych tady rád zdůraznil a které vyplývají z této významné práce. Za prvé je to důležitost výzkumu a vývoje pro oblast dopravy, a to nejen z hlediska konkurenceschopnosti Evropy a pracovních míst, Doprava je pořád ještě jednou z důležitých inovačních oblastí, kde je Evropa světovou jedničkou a musíme to ještě upevnit, ale také z hlediska politiky. A není překvapením, že Bílá kniha o dopravě má tak důležitou složku, která se týká právě výzkumu a vývoje. A návrh zprávy o tom také velmi jasně hovoří. V současné době probíhá trialog eh, o rozpočtu pro Horizon 2020. Eh, to je ten příští program pro výzkum a tam eh, si říkáme, že nesmíme zapomínat na důležitost dopravy, i když někdo, dokonce i z vašeho parlamentu, se snaží tuto kapitolu omezit na minimum. Další věc, která mě napadne, když se čtu tu zprávu, je význam interakce mezi politickou činností a iniciativami v oblasti výzkumu. Jsme velmi rádi, že v oblasti dopravy se nám podařilo uvést obojí do souladu. Výzkum je důležitým nástrojem k vedení politiky. Například, když se budoval technologický pilíř jednotného evropského nebe, Cesar, tam jsme dali opravdu důležitou technologickou část, ale na, zároveň jsme také podporovali politiky, které měly za cíl rozvíjet inovace a také máme transportní, nebo tedy dopravní iniciativu. Tam jsme si vzali výsledky technologického vývoje nová vozidla, která jezdí na alternativní paliva a předložili jsme návrhy, aby tyto nové formy mobility byly uvedeny na trh. Třetí důležitý aspekt pro nás je doporučení vašeho zpravodaje podívat se na všechny aspekty. Potřebujeme se zaměřit nejen na to, že budeme usilovat o to, aby současná vozidla byla energeticky účinnější, musíme se také zamyslet nad lepším nebo různým, odlišným tedy využitím těchto vozů. Ve zprávě se kreativně dívá zpravodaj na různé dopravní systémy, tak jak je dnes známe, a uvažuje o alternativách. Hovoříme také o infrastruktuře, protože často oddělujeme tyto dvě věci. A tady ve zprávě se jasně říká, že je třeba infrastrukturu zahrnout, protože infrastruktura samozřejmě jde ruku v ruce s novým typem vozu. A to je také věc, na kterou se musíme zaměřit v iniciativách, jako jsou inteligentní dopravní systémy nebo logistické řetězce. A potom je zde také integrace mezi různými oblastmi výzkumu a zde máme nedávný příklad z toho, čeho se snažíme dosáhnout v iniciativě Inteligentní města. Tam se snažíme propojit eh, výzkum v oblasti dopravy, informačních a komunikačních technologií, ale také energetiky. Další věc, která vyplývá z této zprávy, je, že bychom se měli zaměřit na co nejlepší využívání nástrojů, které máme k dispozici. Ve světě výzkumu máme celou řadu nástrojů, máme velká průmyslovo, teda veřejno-soukromá partnerství, která byla rozvinuta v uplynulých letech a zpravodaj také upozorňuje na také socioekonomický výzkum. Ten je také důležitý a musíme ho mobilizovat, abychom lépe pochopili potřeby nových dopravních prostředků a abychom také získali údaje, na nichž založíme rozvoj budoucích politik. Celkově vzato, pane předsedo, my ve sdělení popisujeme dlouhodobý výhled, eh, strategii pro dopravu, pro výzkum v oblasti dopravy. Později v tomto roce předložíme konkrétní projekty, které chceme realizovat a eh, v rámci Horizontu 2020, tedy v příštích sedmi finančních letech a samozřejmě tato zpráva bude důležitým příspěvkem. Děkuji. Děkuji. Michal? Äh, já bych chtěl nejprve poděkovat za všechny připomínky. <clears throat> Zareaguji jenom na několik z nich, ale chci ještě eh, na začátek říct, že tady máme eh, určité omezení toho, co se všechno může do té zprávy dostat, eh, protože to prostoru tolik není. Ale kvůli také tomu máme pozněvací návrhy, takže já sám některé předložím, protože tím máme určitou možnost překročit ten <clears throat> limit. Pan Pirker chce, abychom se měřili na dopravu ve městech. Víme, že tady také eh, se eh, vypustí do vzduchu 70 eh, emisí, nejenom CO2, ale také ty oxidy dusíku. To všechno se odehrává ve městech a proto tady máme také příležitost dosáhnout co největší změny. Pokud to nevyřešíme ve městech, tak se nám to nepodaří. To je způsob, jakým to můžeme udělat. Například v Berlíně poplatky za parkování se v posledních 18 letech nezvýšily. Ale přitom eh, eh, ve veřejné dopravě se neustále jízdné zvyšuje, takže vidíme, že tady je potřeba zavést spravedlivou eh, soutěž, protože nemůžeme podporovat dopravu vlastními vozy na úkor veřejné dopravy. <clears throat> Dále k těm novým technologiím víme, že auta přinášejí hluk, potom eh, pneumatiky jsou důležité, také náklady, eh, Víme, že výprava je v podstatě dotována také. ty, ty pohonné eh, systémy nevyřeší to, že auta zabírají prostor. <clears throat> Měli bychom být co nejprogresivnější, abychom eh, chránili klima. Pan Liberacky, tomu děkuji za, to, za ten podnět týkající sociální eh, dimenze. <clears throat> Možná, že by to šlo ještě vylepšit, ten váš návrh, takže se těším, <clears throat> až eh, se mi to dostane na stůl. Hluk tady byl zmiňován mnohokrát. Ten padl za oběť nedostatečného prostoru, ale já jsem velmi rád, že všechny politické skupiny uvádějí eh, problematiku hluku, protože tady se nám eh, potom podaří určitě vytvořit nějaký kompromisní návrh, se kterým budou všichni souhlasit. Paní Bilba nesouhlasila eh, se strukturou. Já se pokusím to prostřednictvím pozměňovacího návrhu eh, nějak vylepšit, aby, aby to bylo možné schválit. Intermodalita, interoperabilita, to jsou všechno krásná slova, já se podařím to tam ještě znásobit v tom eh, eh, textu. Pan Kohlíček Eh, například ty elektrokola, ta před deseti lety ještě neexistovala, teď už jsou prakticky všude. A ta elektrická kola teď zažívají boom a přitom eh, to stát vůbec nepodporoval. A eh, jsou věci, které, nebo infrastruktura se vyžaduje infrastruktura, která se nepodporují. U kol to přitom se chytlo a tím argument ten, že někde jsou kopce, někde ne, takže se tam nedá na kolech. Amsterdamu to možná nehraje roli, ale elektrická kola jsou výborná věc a přitom eh, stát eh, to nemusel podporovat. Eh, další vzdělávání řidičů. Nemělo by to být za mě to vzdělávání by mělo být na oběti, ale také na pachatele. To je podle mě také velmi důležité. A mě také potěšilo, že jste se zmiňoval o recyklaci. My jsme teď v Berlíně měli um, um, velkou akci pro kola. A e, například tam byli někteří, kteří vytvářejí z kusů aut, vytvářejí nová kola. Takže vidíte, co všechno lze zrecyklovat i po, po konci životního cyklu. Potom eh, komise, děkuji za vaši spolupráci, za mm, vaše vystoupení. Integrace velkých eh, výzkumných záměrů, to je důležité, s tím souhlasím. Takže obecně si myslím, že tady velké rozpory mezi námi eh, ne, nepanují, takže si myslím, že se nám podaří to přijmout. Děkuji ještě sekretariátu za podporu svým spolupracovníkům a také všem stínovým zpravodajům. Děkuji vám, pane Kramere. Chtěl bych jenom připomenout eh, všem přítomným, že lhuta pro pozdňací návrhy, které, na které se pan Kramer tak těší, je 9. dubna a hlasování na výboru pro dopravu bude 18. června. Takže 9. dubna pozdňací návrhy a 18. června mm, hlasování. Další bod na našem programu je posílná spolupráce mezi Evropskou unii a Evropskou unii pro bezpečnost letového provozu. A zpravodajem je pan Kohliček, prosím, máte slovo. Pane předsedo, já si myslím, že o činnosti Eurokontrolu každý, kdo eh, používá letecké přepravy k tomu, aby se dostal do Bruselu nebo do Štrasburku, alespoň nějaké minimální znalosti máme, protože občas se dozvíme, že tuneb onde je přehuštěná doprava. Při projednávání letecké dopravy několikrát jsme se dozvěděli, že program SESAR je v nějakém stavu rozpracovanosti. Několikrát jsme si tady povídali i s panem naším bývalým kolegou Jařem, Jařembovským o budování bloků napříč celou střední a západní částí Evropy. A samozřejmě eh, víme, a několikrát jsme na to narazili při naší práci, že je třeba dost pečlivě vymezovat, kde agentura pro bezpečnost letectví EASA má meze své činnosti. Samozřejmě věc není jednoduchá. Řízení letového provozu prochází velmi rychlým technologickým rozvojem a asi je vhodné, vzhledem k tomu, že kromě Estonska všechny eh, členské státy Evropské unie a podstatná část evropských států je zapojena do práce Eurokontrolu, abychom tady měli určitou dohodu, která jasně vymezuje jak to je s postavením orgánů Eurokontrolu jako technické operační složky při vývoji a provádění jednotného evropského nebe, jaké jsou mechanismy spolupráce a vymezuje to rozdělení mezi činností EASY a mezi činností Eurocontrol. E, pokud se jedná o celou zprávu, tady máme jenom dvě možnosti. Buď tu zprávu jako celek přijmout tuto dohodu a přispět tak dalšímu provádění jednotného evropského nebe, nebo ji zamítnout. Já doporučuji, abychom udělili k jejímu uzavření souhlas. Děkuji. Thank you, Mr. Děkuji vám, pane Kohličku. Pan de Grandes Pascual za EPP. Muchas gracias, Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pane zpravodaj, pane Kohlíčku. Není těžké shodnout se na kritériích, které tady zpravodaj prezentoval. Je pravda, že úloha parlamentu v této chvíli, v této čtvrthodince, se musí omezit na to, zda řekneme ano nebo ne. A já si myslím, že zpravodaj má pravdu, když říká, že ta dohoda se zaslouží být schválena. Ano, o tom nemáme pochyby. Proč? Jaké jsou důvody, pane předsedo? Já to předložím velmi stručně. Jedná se o dohodu, která posiluje spolupráci mezi Eurokontrolem a Evropskou unii. A tím se materializují jednotlivé etapy spolupráce, které od roku 2003 vytvářejí větší synergii mezi různými aktéry kontrolující letecký provoz a bezpečností evropského letového provozu. Vytváří se zde smíšený výbor, kde budou zástupci všech stran, které se budou scházet jedenkrát ročně, aby se hodnotili cíle, které jsou popsány v této dohodě. Tyto cíle spočívají v tom, že se vytvoří evropská síť na řízení leteckého provozu, která bude optimálně integrovaná, velmi bezpečná, rentabilní, bude šetrná k životnímu prostředí a to vše půjde ku prospěchu cestujícím a občanům obecně. Kromě toho, tato dohoda chce dát nový impuls, který je potřebný pro vytvoření jednotného evropského nebe, včetně CSR a dalších politik Evropské unie které s tímto souvisí. Proto tedy já souhlasím se zpravodajem v tom, že je třeba tuto dohodu přijmout. Pane předsedo, všechno to, co znamená, že spojíme úsilí ve chvíli, kdy se snažíme zlepšit fungování jednotného evropského prostoru, to je věc, kterou jako parlament musíme přivítat. A v článku 81 dohody se říká, že nebo to je věc, která se říká v článku 81 a proto my musíme říct ano, jak říkal zpravoda, já s ním v tomto souhlasím. Děkuji. Děkuji, pan Leichtfried. Děkuji, pane předsedo. Zpravodaj, vážení kolegové, když hovoříme o letecké dopravě, tak musíme vědět, že letecká doprava v Evropě patří k oblastem, které jsou nejvíce komunitarizované přičemž máme společný trh, společný vzdušný prostor. Avšak nemáme ještě dostatek eh, komunitárních eh, pravidel, jak ho řídit. Nicméně, nebo, nebo cesta tímto směrem nebyla ještě tak úplně úspěšná. Otázka je, zda mm, bychom s touto dohodou měli souhlasit. Můžeme diskutovat eh, o podrobnostech, které eh, bychom si přáli jinak, ale mnohé, Mnozí se domnívají, že by právě směrem Single European Sky by měly být podniknuty masivnější kroky. Ovšem jde o to na závěr zvážit, zda řekneme ano nebo ne. A já se domnívám, že já se tady připojuji tedy ke zpravodaji a předřečníkovi a nakonec řekneme ano, protože se domnívám, že se zprávou pana Kohlička můžeme souhlasit. Děkuji. Děkuji, paní Lichtenberger. Já v podstatě také souhlasím s touto zprávou, že eh, to nešlo dál, nezachází dál v oblasti Single European Sky. Není eh, problém Eurocontrol, ale eh, členských zemí, které by sice rádi mluví o Single Sky, ale když jde o to, aby eh, byly pro vzdušnou kontrolu ve funkčním eh, bloku, tak je to najednou jinak. Bohužel tady jsme svědky tendence v mnoha evropských oblastech, eh, mnoha oblastech, totiž celé o tom, mm, je to něco, o čem se hodně mluví, ale národní zájmy nakonec, ať jsou definovány jakkoliv, pak najednou jde všechno velice pomalu a těžko. Jediné, kde nebo jediné, co považuji za důležité, o čem by se mělo mluvit, to jsou eh, ty duplicity mezi EASA a Eurocontrol. Byla bych nerada, velice nerada, kdyby to všechno šlo na náklady Eurokontrol, protože právě v mnoha oblastech EASA e v mnoha svých zdrženlivých postojích eh, je to jaksi paralelní s požadavky leteckého průmyslu. Takže bych považovala za správné, aby Eurocontrol se rozhodujícím způsobem na tomto podílela a ne všechny uh, kompetenční otázky byly ve, řešeny ve prospěch EASA, pokud tato paralelita uh, se uh, neukáže jako bezpředmětná. Děkuji, paní Foster. Děkuji, předsedo, děkuji zpravodaji ano, musíme pokročit dál v tomto tématu. Je to poměrně komplexní. Já musím říct, že jsem poměrně fanouškem Eurocontrol. Myslím, že odvádějí vynikající práci, co se týče řízení jednotlivých toků. A velice podporují Single European Sky a také zavedení salám což je samozřejmě technologická, technologický aspekt celé věci. Samozřejmě potřebujeme lepší technické základy. Oni velice rychle zareagovali na tu situaci s sopečným popílkem, věděli, co mají dělat. A tady bychom měli vzdát hold Eh, jejich poslednímu nejvyššímu eh, generálnímu řediteli Davidu McMillanovi, který um, už není mezi námi a um, zajistil značný pokrok v této věci. EASA musí sehrát také svoji roli a já věřím, že jejich nový mm, generální ředitel Patrick Key, který byl, byl ředitelem SEZA, bude eh, nastoupí do funkce v září, takže tím nechci tedy uh, říkat, že ten stávající ředitel je špatný, ale Patrik se zabývá těmito věcmi um, se dlouho, leta. Takže by to asi mohlo být pozitivní. A také je důležitá role v Ruské komise. Musíme zajistit, aby nedocházelo k těm duplicitám, aby, si, aby se neprali tedy o e, různé funkce. Nechceme duplicitu, chceme, aby to fungovalo tak, jak má. Žádným způsobem. Malá otázka na komisi. Kdo sedí na, ve zvláštním výboru podle článku 4? A kdo je ve společném výboru? A děkuji zpravodaji. Thank you. Mr. Baldwin from the Commission. Děkuji, pan Baldwin z Komise. Thank you very much. I can be very Děkuji. Já budu velmi stručný, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji a všem poslancům, kteří se vyslovili na podporu této důležité dohody. Paní Lichtenberger a paní Foster já myslím, že oběma dlužím poznámku. My jsme také oficiálními členy fanklubu Eurokontrolu. Vedli to tam hlavně David Macmillan a teď pan Brenner a já souhlasím s paní Foster, že to, co zde děláme, v podstatě je, že se snažíme vyhnout duplikacím, vytváříme synergie a Eurokontrol je technická a operační paže Evropské unie, pokud jde o vytváření a implementaci jednotného evropského nebe. To jasně zakotvuje roli Eurokolu, Eurokontrolu. Mm, smíšený výbor, členské státy, komise a Eurokontrol. Budeme moci zvát experty, bude-li to potřeba míšený výbor, nebo tedy společný výbor, se sejde koncem dubna a už tam podepíšeme tři přílohy k jednotnému evropskému nebi, k řízení letového provozu a také spolupráci v oblasti civilního letectví. Takže to je věc, která je opravdu živá, je to živá dohoda, není to nic, co by bylo někde archivováno a já velmi rád eh, o tom budu kdykoliv diskutovat s výborem pro dopravu, budu vás informovat o práci společného výboru a skupiny na nejvyšší úrovni mezi Evropskou unii a Eurokontrolem. Děkuji. Pan Kohlíček chce ještě něco dodat? Já myslím, že všichni moji kolegové tady se vyjádřili kladně. Já bych chtěl poděkovat za spolupráci Radku Pilařovi, který připravil eh, tuto záležitost jako asistent a asi je zbytečné další komentáře dávat. Samozřejmě mě by zajímalo osobně, jak je to s Estonskem a s jeho vzdušným prostorem, proč tam Eurocontrol není účasten, ale to je záležitost, která sem nepatří a je to záležitost naprosto marginální, protože rozloha té země, včetně jeho vzdušného prostoru, není zrovna klíčová. A docela si dokážu představit, že spoří prostředky jako kdysi eh, Česká republika Eh, než se zapojila do některých aktivit společných v rámci Evropské unie. Děkuji. Ehm, velikost země, jak si v minulosti nikomu nebránila ve vstupu do eurokontrol, tak nevím, jaký je problém s Estonskem. Mohu připomenout, že termín pro pozměňovací návrh je 4. dubna. Jediný pozměňovací návrh, který můžete eh, však dát, je návrh na zamítnutí. Vzhledem k tomu, že jsem takový pozitivní, tak nechci říkat, že váš termín pro e, zamítnutí zprávě 4. dubna, ale ve skutečnosti to je reál, re, eh, tak, to, tak, taká, taková jsou pravidla v, reál, v reálu. Tím se dostáváme k závěru. Hlasování ve výrobu bude 20. 3. dubna. Tím se dostáváme k závěru dnešního programu. Chci připomenout, že se sejdeme znovu v 9 hodin zítra ráno na hlasování. Vezměte se sebou hlasovací karty, prosím, a tímto odročuji eh, schůzi.